Uh, uh. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pustíme se do práce. Paní předsedkyně, paní Bols, mě požádala, abych tuto schůzi vedl eh, v té první části a poté přijde pan Sikluna a bude předsedat další části schůze, která bude následovat po této první části. Musím se vám také omluvit za e, změnu programu na poslední chvíli, nicméně je potřeba, aby výbor Ekon i nadále fungoval. Začneme tedy zprávou, u které jsem zpravodajem já, je to tedy původní bod číslo 5 na pořadu jednání stanovení akčního programu pro oblast daní v Evropské unii na období 2014 až 2020 Fiscalis. A jde o projednání pozměňovacích návrhů. Máme eh, asi 54 pozměňovacích návrhů. Já jsem se na ně na všechny podíval a mohu říci, že jsem velmi rád. Jsem velmi rád, že mnoho pozměňovacích návrhů předložených našimi kolegy se zaměřuje zejména na otázku, jak posílit boj proti daňovým únikům, daňovým podvodům a proti všemu, co souvisí s těmito nekalými praktikami v oblasti daní. S tímto druhem pozměňovacích návrhů souhlasím. Na toto téma se zaměřuje pozměňovacích návrhů celá řada a jsem velmi rád, že e, s důrazem právě na toto v mé zprávě souhlasilo tolik ostatních kolegů. Spolupracoval jsem eh, také a spolupracovat budu se stínovými zpravodaji, tak, abychom vytvořili kompromisní pozměňovací návrhy, protože eh, podívám-li se do své zprávy a na navrhované pozměňovací návrhy, myslím si, že kompromis je na snadě. No a pak je zde druhá kategorie pozměňovacích návrhů, které si budou vyžadovat kompromis sami o sobě. Jsou to pozměňovací návrhy, které se zaměřují na to, jakým způsobem monitorujeme implementaci tohoto programu. E, jsou to pozměňovací návrhy sledující, jak e, hodnotit postup implementace a zde mohu říci, že jsem připraven hledat kompromis případně kompromisy. Nicméně pak je zde ještě třetí kategorie pozměňovacích návrhů, o kterých budu muset diskutovat s ostatními poslanci a poslankyněmi, kteří které je navrhli, protože o těchto pozměňovacích návrzích, ačkoliv si myslím, že jsou velmi dobré, bude potřeba hovořit, protože není úplně jasné, zda je právě tato zpráva to pravé místo, kde ty pozměňovací návrhy předne- přednést. A dám vám příklad. Například kolega Filip Lambert navrhl v návrhu 21 že by se hovořilo o daňových rozhodnutích členských států s přeshraničním přesahem a měla by o tom být informována komise a dotčené členské státy. To je sám o sobě dobrý pozměňovací návrh, ovšem nejsem si úplně jist, zda přichází na správném místě. V této zprávě jde o program spolupráce mezi členskými státy a jde o implementaci tohoto programu. A možná proto by tyto pozměňovací návrhy měly být začleněny spíše do nějaké zprávy o spolupráci v nějaké jiné oblasti. Eh, abych, ale to jsem možná řekl nesprávně. Já si nemyslím, že tady v této zprávě chceme provést implementaci závazků členských států vůči komisi, ale eh, můžeme o tom samozřejmě diskutovat. No a podobně to pak pokračuje s těmi několika málo dalšími pozměňovacími návrhy. Ty bude potřeba analyzovat a prodiskutovat se stínovými zpravodaji a s ostatními kolegy, tedy s těmi navrhovateli, předkladateli pozměňovacích návrhů. Věc se má asi tak. V této zprávě bychom se neměli snažit o začlenění doporučení na základně takovýchto pozměňovacích návrhů, které v podstatě nejsou nijak spjaty s příslušnými nařízeními. Pak je zde pozměňovací návrh eh, Wolfa Klince, to je číslo 63, kde eh, pan Klinc eh, navrhuje, navrhuje eh, jeden takový návrh, který se týká výše finančních prostředků alokovaných pro tento program. V první části této zprávy hovoříme o tom, že o finančních částkách se hovořit nebude. Finanční částky budou přesně určeny po vyjednání víceletého finančního rámce. A e, tím pádem ta částka má záviset na těch e, celostních jednáních o víceletém finančním rámci. Pan Klinc v návrhu 63 navrhuje zohlednit příspěvky členských států a to s ním budu muset probrat, co tím přesně myslí, proč si myslí, že toto je lepší řešení eh, celé věci, když tady tento pozměňovací návrh předložil. Že ano. Eh, jinak myslím, že na zbytku pozměňovacích návrhů lze pracovat a lze je pak představit výboru Ekon eh, jakožto součást jasných kompromisních návrhů. Tak, to je z mé strany vše. Teď si rád vyslechnu všechny stínové zpravodaje. Jako první dostane slovo eh, Huang Nok, který je stínovým zpravodajem za socialisty a demokraty. Mes chers collègues, kolegové, Teodore, mm, všechno je prominuto, jsou věci, které se stávají. Co se týče tvého návrhu zprávy, eh, Není úkolem parlamentu redefinovat celý fiskális, asi má komise, je při komise příhodnějším místem, protože mají k tomu lepší nástroje, ale nicméně my máme odpovědnost, abychom tomu dodali opravdový náboj, abychom zajistili, eh, že výdaje budou vydávány co možná nejspravedlněji a nejúčinnější. A co se týče za prvé <clears throat> účasti zemí pláců Unie, za druhé, eh, jak... de cofinancement applicable, působilých akcí, za třetí, eh, obracení se na externí experty a za čtvrté ex post kontrola realizování programu. <clears throat> Co se týče eh, ke státům no, neplácům, souhlasíme se spravodajem země kandidátské by se měly účastnit bez restrikcí, ale ti, kteří eh, mají požitky z politiky sousedství, by se neměli zúčastnit pouze v oblastech spolupráce v boji proti daňovým a jiným podvodům. Co se týče způsobilých akcí, návrh zprávy je podle mne příliš otevřený. Odstavec 9, paragraf 7 by měl být pozměněn, protože v současném znění Promiňte, paragraf 9 člán, článku 7 by měl být poopraven, protože kdyby zůstal v původní formulaci, znamenal by, že se dá financovat úplně všechno eh, nezávisle na tom, co to bude. Návrh komise umožnit kofinancování až do výše 100%, eh, se nesetkala s předmětem obměny ostatních stínových zpravodů, ale já bych navrhoval, aby to bylo na 80%, což by bylo rozumné a odpovídala by to tomu, co komise předepsala naš, například v kohezních programech, tedy v programech soudržnosti. Co se týče externích expertů, navrhuji abychom eh, se omezili na vlády a jejich odborníky, abychom to nerozšiřovali na třetí státy. Eh, pozměňovací návrh 33 je kompatibilní s pozměňovacími návrhy 37 až 40, které se týkají stejného předmětu. 47, 48, 56 a 58 se týkají vyhodnocování a vývoje programů to by mělo být souzeno podle číselných indikátorů eh, eh, v souvislosti s potíraním daňových podvodů a daňových úniků. A nejenom pouze na základě svědectví účastníků. Ostatně částka by měla být ospravedlněna komisí. Abych to uzavřel, existuje celá řada konvergencí mezi našimi pozměňovacími návrhy a návrhy ostatních politických skupin. Jsem přesvědčen o tom, že bez obtíží dospějeme ke kompromisu této úpravy. Děkuji. Thank you. I'm giving now... Děkuji. A teď pan Wolf Klinz, ale ještě předtím pan Schmidt. Ne, pan Schmidt bude mluvit za něho. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i zpravodajovi. Ano, já teď budu tady za pana Klince. On by chtěl poděkovat a poblahopřát vám k vaší práci. Je si jist, že výsledek bude velice užitečně dobrý. Věnoval se několika bodům a předložil také několik pozměňovacích návrhů. Já jsem přišel trošku pozdě, protože jste změnili uh, pořad jednání, takže jsem neslyšel ty ostatní připomínky, každopádně vám to přečtu. Abychom uh, dosáhli cíle našich fiskálních programů, měli bychom využívat pomoci fiskálních expertů uh, v případě, že je toto možné, jak navrhuje zpravodaj. Takže jak Vidím, nesouhlasíte. Přidělení finančních prostředků z programu do, do jednotlivých aktivit a, a zařízení IT eh, by nemělo být eh, přísně omezeno způsobem, jaký navrhuje zpravodaj, to je číslo dvě. Finanční obálka pro implementaci programu Fiscalis by měla být eh, rozhodnuta podle příspěvků členských států. A na závěr pan Klinc žádá, aby program byl pravidelně ohodnocen a aby byly alespoň jednou ročně zasílány zprávy o hodnocení programu. Děkuji a myslím, že nakonec k nějakému koncensu jistě dospějete. Děkuji. A teď pan Filip Lamber. Děkuji, pane předsedano, já dnes dělám úplně všechno, to je taková one-man show. A zítra už se vrátí Sven, protože pro porod by jeden den snad měl stačit. No víte, Sven je horkaholik, takže nevím, jak to, že mi ani neposílá SMSky. Každopádně bych chtěla začít tím, že poděkuji nejen zpravodajovi, ale myslím si totiž, že se nacházíme v docela specifické situaci. Nemohu si totiž nepřítomnost tolika kolegů vykládat jinak, než jako velikou důvěru v nás ostatní, kdo se zabýváme touto nesnadnou otázkou. A myslím, že když je nám tu takto veřejně projevována důvěra, měli bychom to zdůraznit. Je to takový dobrý, uklidňující pocit při naší práci. Takže radujme se z této důvěry. Já s vámi souhlasím, pane zpravodaji, nemůžeme hm, fiskalis použít eh, ke všemu v otázce daní. Ale přece jen jedná se tam o spolupráci mezi, mezi národními daňovými úřady, jak ji podpořit. Já nevím, jak se nám podaří zdůraznit nutnost výměny informací. Já nemyslím tím jen automatickou výměnu informací o daňových poplatnících, ale také o různých eh, výnosech v oblasti daňové politiky, což je velice důležité, protože toho zneužívají velké korporace pro daňové úniky. Možná bychom mohli použít eh, to, co používá i Mario Draghi a Němci, to slovo na C, conditionality, podmíněnost. Pokud chcete peníze z daného programu, tak eh, musíte splnit nějakou podmínku. Jinak ty peníze nedostanete. Nevím, myslím, že můžeme být v tomto kreativní. A vymyslet si nějaký způsob, jak dát najevo, že ta výměna informací je nutná. Nejen o daňových poplatnicích, ale také o různých výnosech v daňové oblasti. Co se týká odborníků, tak ano, když budeme využívat odborníky, dobře, ale já bych velmi nerad, abychom ty odborníky vybírali jen z podnikatelského sektoru. Vy si možná řeknete, ti přece vědí, jak to funguje. To je možné, ale na druhé straně možná nemají úplně stejné cíle jako my. A proto bych rád, aby ti odborníci byli samozřejmě kompetentní, ale aby pocházeli i jinut než z podnikatelského sektoru. Myslím tím samozřejmě občanskou společnost a její organizace, které mají expertízu v daňové oblasti. Jedna z hlavních věcí, eh, kterou um, musíme posílit, je boj proti daňovým únikům. Takže kdybychom chtěli zdůraznit jen jeden cíl v tomto programu, tak je to, že to má být nástroj pro větší efektivitu a počet vlastně zaměstnanců, kteří bojují proti daňovým únikům. Takže to jsou hlavní body, které jsme chtěli zdůraznit. Já jsem si jist, že to nebude snadné, bude to trvat možná nějakých 10 až 12 zasedání stínových zpravodajů, a nakonec se tam určitě dostaneme. Děkuji. Dobře. Možná, že 10 zasedání stínových zpravodajů, to by už bylo moc. Ne, ne, můžeme to udělat rychleji, když odsouhlasíte všechny naše pozměňovací návrhy, tak ani žádná ta setkání pořádat nemusíme. Dobře, děkuji. Pan Strejček. Well, good afternoon, thank you, Mr. Chairman. Dobré odpoledne a děkuji, pane předsedo. Na začátku tohoto dnešního odpoledního jednání jsem si říkal, že to bude Eh, hezké zasedání s eh, šálkem kávy a klid a pohoda, nicméně Filip uhodil hřebíček na hlavičku a najednou jsem si uvědomil, že vlastně má pravdu. Je to zasedání těch nejmocnějších, nejvlivnějších a nejdůvěry, nejdůvěryhodnějších a nejspolehlivějších poslanců v Evropském parlamentu ve výboru Ekon a zbytek výboru nám věří. To znamená, že si vlastně můžeme rozhodnout, cokoliv budeme chtít a oni s námi zkrátka budou souhlasit. Takže říkáte, že jsou buď hloupí nebo líní. To je k diskusi. Ale podívejte, Filipe, máme spoustu času, tak si můžeme povídat, o čem chceme. Dovolte mi zmínit pět nebo šest bodů. Jak víte, my konzervativci jsme občas takový skeptičtí pokud jde o programy, jako je mimo jiné Fiscalis. Ale rád uznávám, že převážná většina těch předložených pozměňovacích návrhů je téměř v souladu s naším přesvědčením, to znamená, že s nimi v podstatě můžeme souhlasit. Jednak ehm, plně podporujeme boj s daňovými úniky a s daňovými podvody. I já jsem předložil nějaké pozměňovací návrhy nebo lepší znění toho, co ve zprávě bylo, takže to si myslím, že kontroverzní skutečně nebude. E, dále přeshraniční podvody. My bychom rádi byli přesvědčeni o tom, že programy jako Fiscalis budou pomáhat v boji s přeshraničními podvody, které eh, škodí hospodářské soutěži a eh, škodí růstu. Já jsem chtěl říct, mo, které mohou omezovat růst, ale poškozují, škodí je asi lepší slovo. Za třetí pak eh, školení zaměstnanců daňových úřadů. Tady jsem předložil, myslím, dva nebo tři které zdůrazňují přesně tento požadavek. Protože národní daňové systémy jsou různé a aby mohly efektivně bojovat s daňovými podvody, musí mít lépe školené pracovníky, pracovníky s mnoha znalostmi z mnoha členských států. Já si vzpomínám, že s, také s Wolfem Klincem jsme na toto téma diskutovali Oba si uvědomujeme nebezpečí vyplýtvání příliš velkého množství peněz. Myslím, že opět toto téma není vůbec kontroverzní. A teď bod číslo 6. E, ti odborníci zvenčí. Chápu, že názory na toto se mohou různit. Ovšem my, eh, abych tak řekl, bychom byli pro tyto odborníky za předpokladu, že se splní eh, nějaké podmínky. Ten seznam bude muset být veřejný, transparentní, pravidelně aktualizovaný a eh, ten proces výběru těchto odborníků bude muset být transparentní a v návaznosti na to se také bude muset zohlednit to, že kvalitní odborníci budou za své služby něco chtít, jinými slovy peníze. Takže tolik eh, ode mě. Eh, dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že v podstatě souhlasíme s tím, co zaznělo a neočekávám proto při závěrečném hlasování žádné výrazné potíže. Děkuji. Děkujeme vám. Dále je tu pan Nikolaus Chantis, který tu není, aha, a nezastupuje ho nikdo. Aha. No dobrá, tak pakliže ne, tak se ptám, zda jsou další kolegové v sále, kteří by chtěli hovořit. Hm, není tomu tak. Dobrá. Dovolte mi eh, upozornit, že hlasování ve výboru Ekon je naplánováno na 28. nebo 29. listopadu. A na plenárním zasedání o tomto tématu budeme diskutovat v březnu 2013, ovšem to ještě závisí na výsledcích trialogu. Eh, v podstatě na plénum s tím nepůjdeme, dokud trialogy s komisí a radou neskončí. Dobrá, takže eh, teď bohužel bude muset následovat pauza do 16 hodin 20 minut, kdy přijde pan Šikluna. Eh, pane, pane předsedo, eh, dovolte mi zmínit, já se budu vracet ve 4.20, ale je to po čtvrté, co dnes jdu eh, z budovy ASP až sem nahoru. Takže bych rád poděkoval vám, pane předsedo, nebo paní předsedkyni, že nám do, do, do, umožňujete cvičení. Teda pravda, eh, často sedíme, ale jsme proto velmi rádi, že můžeme takto eh, špacírovat. Já se vám ještě jednou omlouvám za tyto změny a prosím všechny kolegy, aby se navrátili v uvedenou dobu. Děkuji. sabotáž. Yes, we can start. Tak tedy, kolegové, začneme. I will be chairing this uh, point four, which uh, concerns. Uh... Já jsem tedy byl stanoven předsedou pro bod 4 na pořadu jednání, to je projednání návrhu zprávy ohledně evropské statistiky. Chci se eh, předem omluvit za svůj pozdní příchod. Já jsem sice opustil eh, svůj domov v půl sedmé ráno, ovšem vzhledem k spožděným letům jsem se opozdil. Eh, nicméně teď už bez prodlev začneme. Já vám nejdříve popíšu návrh zprávy, který jsem předložil a poté bude následovat diskuse. Dovolte mi ještě jedno přiznání. Když jsem se na tu zprávu podíval trošku s odstupem, musím říct, že jsem sám se sebou zklamán. A to v tom smyslu, že ta zpráva nezachází e, dost daleko, podle mě. Toto je vlastně příležitost, kterou máme pro zlepšení kvality statistických údajů a e, takovou tou právničtinou oficiální hovoříme o tom, že statistika musí přicházet včas, musí být přesná, musí být komparabilní. Což e, samo o sobě je správný popis, v podstatě je to popis, který pak formuluje v médiích, eh, formuluje názor tvůrců politik a vůbec zúčastněných stran. Všem to jsou ty výstupy něčeho, co vytváříme. A abychom zajistili, že se to bude vytvářet správně, musíme se podívat na produkci a distribuci oficiálních statistik. A právě o to se snaží tato zpráva. Není pochyb, že v posledních letech Evropský statistický úřad eh, dále rozvinul svou zprávu a nastavil strategie, které zajišťují že ten systém jako takový zachovává a provádí potřebnou úroveň kvality. E, je zde celá řada opatření a protiopatření, která dohromady znamenají, že nám statistický úřad poskytuje velmi dobré služby vzhledem k počtu zemí, které se v tomto systému angažují. Ovšem e, je potřeba také zdůraznit případ Řecka, který nám ukázal, že to, co se děje, nestačí. To, co jsme viděli v Řecku, bylo naprosté selhání systému. Systémové selhání, chcete-li. Ale říkejme tomu, jak chceme, bylo to prostě závažné selhání. A teď se po nás chce, abychom nějakým způsobem intervenovali, abychom odstranili slabiny v systému, eh, ovšem v důsledku čehož mohou vzniknout nová systémová rizika. Tím pádem se po nás chce nějaká intervence. Po řecké krizi Evropský statistický úřad byl a stále je pod drobnohledem. A existuje eh, všeobecné přesvědčení, že je potřeba eh, dodatečně posílit jednotlivé jeho složky v jejich nezávislosti. Dále se po nás chce proaktivita, nikoli reaktivita. Chce se po nás, abychom zabraňovali dalším podobným obtížím do budoucna. Současný systém se však neobnoví sám od sebe. On je totiž eh, do značné míry řízen smlouvou, takže pokud nenastane změna smluv, nelze očekávat žádné výrazné změny co do nastavení kvalitativního současného systému. ačkoliv eh, probíhají snahy o zvýšení jeho nezávislosti. Samozřejmě v současném systému je určitý prostor pro změnu, eh, ačkoliv to budou třeba pouze samoregulační změny. Pokud jde o tuto zprávu, tak zde nám jde o to, zda můžeme ujistit uživatele, že po implementaci aktivit, které stanovíme, bude už nemožné, aby se nějaký takovýto řecký případ opakoval. A to je otázka. To bude eh, ten benchmark, podle kterého se pak bude nastavovat naše další práce. Pokud jde o eh, Evropský statistický úřad, tak když ho srovnáme s eh, Evropským systémem centrálních bank, tak má jednoznačně pozici slabší. Jedna možnost, jak srovnávat eh, tento systém, je srovnat ho se systémem, který respektujeme. Eh, ne, tedy ne, neříkám, že plně respektujeme Eurostat a Evropský statistický systém, ačkoliv, jak se v angličtině říká, jakákoliv srovnání jsou odporná, tak eh, zkrátka dobře ten statistický systém nemůžeme srovnávat se systémem centrálních bank a to vzhledem k institucionální roli Eurostatu, což je jedno generální ředitelství v Evropské komisi a nejedná se o nezávislou instituci, jako je například Evropská centrální banka. A pak jde také o velikost národních statistických úřadů, což jsou většinou vládní instituce, kterým šéfuje nějaké ministerstvo na základě ustanovení národní legislativy a pro něž určuje rozpočet eh, vláda anebo parlament daného eh, členského státu. Vlády v členských států mohou používat eh, rozpočtové alokace k vyvíjení určité kontroly nad eh, těmito statistickými úřady. Takže existuje zde potřeba eh, pojednávat národní statistické úřady jako nezávislé úřady a je potřeba zajistit, aby využívali prostředky, které mají ku prospěchu společnosti jako celku, nikoli pouze proto, aby podporovali současnou vládu. Eh, já jsem o těchto aspektech diskutoval s šéfy některých statistických úřadů a to mě jedině podpořilo v tom, že zde je tato potřeba. Protože u některých těch národních úřadů už vnímáme, že jsou na té úrovni respektu, nezávislosti, vypracovaných systémů a vůbec institucionální existence, jaký bychom chtěli mít všude. Ovšem všude to tak zatím není. Myslím si, že bychom mohli tak jít ještě o krok dál. Tím, že bychom zajistili, že mechanismus pro jmenování eh, prezidenta nebo generálního ředitele eh, takovýchto, takovýchto národních statistických úřadů by se ještě posílil a v podstatě by neměl být vůbec jiný od systému jmenování guvernéra, guvernérů centrálních bank. Proč by také měl? Konec konců hlavní slovo by v těchto obou případech měl být parlament, nikoli příslušné ministerstvo. Pokud jde o financování eh, těchto statistických úřadů a vůbec určování celkového objemu dostupných prostředků, protože konec konců takováto instituce může být nezávislá pouze tehdy, když má vlastní rozpočet, který bude určen do určité míry nezávisle od rozhodnutí vlády. A pak jde také o e, způsob definice procedur poptávky po statistických informacích. E, samozřejmě v každém systému jsou určité metodiky, pokud jde o vytváření, e, rozšiřování, distribuci statistických údajů, pokud jde o pokyny a tak dále a tak podobně. Ovšem, ze všeho nejdříve je potřeba zajistit nezávislost národních statistických úřadů a jak bych doufal také Eurostatu. V rámci systému bude rovněž také potřeba posílit eh, způsob používání klasifikací a definic. Eh, musíme se zaměřit na procesy distribuce statistických údajů a způsob přístupu k statistických údajů, statistickým údajům ze strany jiných institucí. Musíme se také zaměřit na ochranu těchto údajů. Jak říkám, toto není kritika všech národních statistických úřadů, ovšem eh, Ač mnohé z nich třeba těchto standardů už dosáhly, musíme zajistit, aby jich dosáhly všechny instituce tohoto typu. Aby všechny respektovaly tyto velice široce pojaté standardy na vysoké úrovni. Protože každý řetěz je silný pouze jako jeho nejslabší článek a pakliže nějaký takovýto slabý článek máme, ten pak bude určujícím faktorem pro odolnost celého řetězu a my proto musíme zajistit, aby všechny články byly stejně silné. Pokud jde o některé návrhy, které jsou v mé zprávě a které sám chci posílit vlastními pozměňovacími návrhy, jsou například nezávislost celého tohoto systému a jednotlivých aktérů v něm, to znamená Národní statistické úřady a Eurostat jako takový. Bude potřeba posílat, posílit roli koordinační pro Národní statistické úřady a také se budeme muset podívat na eh, na kodex činností, do kterého bude také potřeba eh, zakomponovat prvek nezávislosti. A já si myslím, že tento kodex je potřeba posílit závaznější legislativou. Pokud jde o e, změnu smluv to není na našem pořadu jednání dnes, ale myslím si, že bychom to měli vést v patrnosti, protože pakliže chceme vypracovat evropský statistický systém podobným způsobem jako systém evropských centrálních bank, pak bude změna smlouvy jednoznačně na místě. Další návrh, který bych chtěl ke zprávě doplnit, jsou výroční zprávy. Jak víte, centrální banky ehm, každým rokem vydávají výroční zprávu, která má určitý přesně stanovený formát. A e, pokud jde o evropský statistický systém, uvítali bychom, kdyby i zde takovéto zprávy byly vypracovávány, díky kterým by bylo možné komentovat úspěchy v daném konkrétním roce, komentovat to, jaká data byla vypracována, jaké indikátory budou k dispozici, jaká generální ředitelství byla v procesu vytváření statistik eh, zaangažována a tak dále. Těch návrhů, o kterých bychom mohli zde mluvit eh, pro takovéto výroční zprávy, je celá řada. Dosáhli bychom tím toho, že bychom přesně znali statut, status toho systému v daném bodě v každý rok. Na závěr mi dovolte říci, že z toho, co jsem řekl, vyplývá, že je potřeba eh, evropský systém statistik posílit. Naše návrhy jsou důležité a je potřeba se jimi zabývat. Ovšem samozřejmě také potřebujeme zahájit diskusy o střednědobém horizontu střednědobé budoucnosti tohoto systému v rámci nového řízení v Evropě. Teď poprosím pana Gozese, máte slovo. Pane předsedo, zpravodaji, chtěl jsem vás požádat, abyste omluvil nepřítomnost Rudy který je stíno, která je stínovou zpravodajku nebo stínovým zpravodajem toho, této zprávy. Tedy dáma, chtěl jsem říci, že k otázce statistiky, eh, máme ve vás důvěru a eh, dáváme vám velkou důvěru v to, jak chcete zlepšit evropskou statistiku, jak jste zdůraznil, je strašně důležité aby osoby, které vytvářejí ty statistiky, vytvářely věrohodné statistiky, které nebudou politicky na někom závislé, aby prostě se, mm, zamezilo této eh, nehezké tendenci. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you, Mr. Guzes. Um, Děkuji, pane Gozes. Já teď myslím Filip. Já jsem jenom počítal, kolik nás tady je. Myslím, že je nás tady teď 25 a zřejmě něco přes 40 tlumočníků, takže já děkuji tlumočníkům, že tady jsou. A děkuji také Eurostatu za jejich trpělivost. Edwarde, pokud s tím nejsi spokojen, tak já tě nechci nějak utěšovat. Pokud máš pocit, že to není dost ambiciozní, tak my ti rádi pomůžeme, bychom to dostali na úroveň, kde by si s tím byl spokojen rádi k tomu přispějeme. Takže začali jsme s docela dobrým návrhem komise a už teď máme tendenci spíše podporovat pozměňovací návrhy, který si předl- které si předložil. Pokud to chceš dostat ještě dál, tak my rádi přispějeme, jak už jsem říkal. Pár věcí bych tady zdůraznil. Ano, Eurostat by měl být nezávislý, ale zase obecně já to vidím tak, že ano, jsme pro nezávislost Eurostatu, ale neměli bychom si někdy myslet, že by jakákoliv skupina lidí byla naprosto dokonalá. Jak vy víte, já nevěřím, že by vláda měla být vedena odborníky. Ano, instituce by měly být na sobě nezávislé, Mělo by docházet k pravidelným kontrolám, ale také to znamená, že žádná instituce, a to chci zdůraznit, protože ty zmiňoval ECB, já nejsem spokojen s tím, že ECB je plně nezávislá instituce. To ohrožuje demokracii, když instituce, která má velice důležitou roli, je eh, v takovéto pozici, tak silné pozici, že v podstatě nedochází k vůbec žádným kontrolám No, vidíme každý den, jak taková instituce chce získávat stále více moci. Takže já bych nerad, aby se toto stalo i v Eurostatu. Takže ano, víc nezávislosti, ale to znamená, že by také v konečném efektu měli demokraticky zvolení lidé mít možnost jim vydávat pokyny, co se týká druhu údajů, které chceme, aby sbírali. A vy víte, že většinou záleží na tom, jak definujete eh, svůj průzkum. Podle toho pak zjistíte to, co jste si nastavili. Když třeba chcete se podívat na svoji ekologickou stopu nebo eh, zvýšit ekonomickou kvalitu, tak musíte snažit to změřit nějakým spolehlivým způsobem. Co tedy bude měřeno, by mělo být stanoveno na politické úrovni. A co se týká metod, tak bychom jen měli zajistit, že ty metody mm, nám dávají dostatečné údaje, abychom na jejich základě mohli pracovat. E, co se týká těch praktik, myslíme si, že by měly být e, jak e, veřejné, tak i dostatečně srozumitelné pro obyčejné lidi. Potřebujeme dost informovanosti a také bychom měli zajistit, že komise bude kontrolovat kvalitu. Eh, to, jak je ten kodex dobrých praktik prováděn, to znamená kontrola kvality komisí. Nevím, jestli by tam nemělo být zapracováno nějaké peer review nebo nejlepší praktiky. Samozřejmě můžeme mít takový ten model ze zhora, ale můžeme mít takovou, takovou bilaterální spolupráci, to znamená sdílení osvědčených praktik, až třeba k nějakým twinningovým dohodám mezi jednotlivými členskými státy. Na základě vašeho pozměňovacího návrhu 5 asi bychom měli zajistit, eh, že dáme jasně najevo, že chceme eh, zvýšit přístupnost údajů a jen tak na okraj. Já jsem se dívala na data pro jednu, jednu souřeč a co se týká veřejných údajů, tak na to je Eurostat úžasný. Ty si najdete i přes Google. Ale když chcete hledat soukromá data na Eurostatu, tak je prostě nenajdete. Já nevím, kde. Údaje o soukromých dluzích. Já prostě vůbec nevím, kde Eurostat má ty údaje o soukromých dluzích. O veřejných dluzích to najdete snadno, ale tohle ne, opravdu nevím, kam to dávají. Doufám, že to někde je, ale rozhodně eh, si myslím, že co se týká přístupnosti těch údajů, tak ještě není úplně dokonalá. Potom, jak už jsem teď říkal, žádná pravidla bez sankcí, protože jinak bude těžké to v praxi nějak prosadit a myslíme si, že ten režim sankcí by měl být přísněn. Co dalšího? Možná bych tady zdůraznil nutnost eh, dobré výměny informací mezi Eurostatem a, a další institucí. A potom, co se týká vyššího stropu pro konzultativní strop pro Evropský parlament, abychom jaksi dodali Eurostatu větší legitimitu, já nevím. Víte, že o tom se v posledních týdnech hodně mluví. Já nevím, jak to vlastně je, protože v centrální bance jsou většinou samý muži. Já nevím, jestli eh, ve statistice je to trošku jiné, jestli je tam víc žen, ale měli bychom zajistit, aby tomu tak bylo i ve vysokých funkcích. Takže to je ta genderová otázka. Jsou to jenom takové připomínky, nějaký výrazný kritizmus? Nějaká výrazná kritika. No? Um, yes, uh, Strachan. Mr. Chairman, well, despite of... Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem stínový zpravodaj za ECR. Eh, no ano, my, my si to, Filipe, to odpoledne dnes skutečně užíváme. Eh, přestože nejsem stínový zpravodaj, dovolte mi zmínit několik poznámek. Některé z nich jsou obecnější ehm, a některé, když jsem si vás vyslechl, pane předsedo, tak jsem si pak sformuloval něco konkrétněji. Ze všeho nejdříve eh, chci říci, že v podstatě souhlasím s vaším stanoviskem. Vy jste hovořil o nezávislosti tohoto systému což je podle mě naprosto zásadní, důležitý aspekt, o kterém zde hovoříme. Pak jste hovořil o koordinaci s národními úřady. Což umožní zvýšit spolehlivost evropského statistického, statistického systému. Eh, mám jednu otázku a to je, zda tato idea bude života schopná i v reálu. Samozřejmě mm, chápeme, když říkáte, že data musí být spolehlivá, vy jste několikrát zmínil ten řecký příklad, řecký případ. Já se chci zeptat, jestli eh, si myslíte, že se něčemu, jako je ten řecký případ, můžeme do budoucna vyhnout. A poté eh, tady ty konkrétnější poznámky, spíše teda eh, otázky. Chtěl bych se zeptat, zda ty národní instituce budou schopné nebo ochotné, což je asi podstatnější, sdílet spolehlivá důvěryhodná data. protože upřímně já bych se klidně vsadil, že národní statistické úřady si eh, často budou ty statistiky různě přibarvovat, vylepšovat. A eh, řekněme, že ta data nebudou zcela odpovídat reálu. Druhá otázka je udržitelné a vůbec přijatelné implementovat společnou metodiku, eh, která bude eh, nějakým způsobem přijatelná pro členské státy, pro statistické úřady v členských státech. A pak za třetí, eh, aniž bych chtěl demonizovat řecký případ, řecký stát, tak musím říct, že mám značné pochybnosti pokud se mě ptáte, zda se budeme do budoucna moci vyhnout opakování takovýchto příkladů. Ovšem eh, obecně za to sdílím váš všeobecný postoj, který jste načrtl na začátku svého projevu. Zdůraznuju ještě jednou, že eh, paní Ford, která je stínovou zpravodajkou, se k tomu jistě bude chtít vyjádřit také sama, takže vnímejte prosím poznámky jako všeobecné. Děkuji vám, pane Strejčku. Teď poprosím eh, komisi, zda by si chtěli vzít slovo. Paní Beharte? A eh, rovněž se vám také eh, omlouvám, paní kolegyně, vím, že vy se musíte vydat na cestu, tak máte tedy tímto slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost promluvit k tomuto výboru. A dovolte mi omezit se pouze na čtyři připomínky, které však jsou z našeho hlediska dosti důležité. Jednak je to nutnost zrevidovat stávající nařízení o evropských statistikách. To je potřeba pro dokončení reform zprávy eh, a pro stimulaci ehm, nových postupů ve vytváření statistik. Celá řada důležitých prvků byla už zmíněna ehm, ve vašem úvodu i v připomínkách. My zde vnímáme tři hlavní prvky. Zajistit odbornou nezávislost eh, národních statistických úřadů a Eurostatu, zajistit efektivní koordinaci národních statistických systémů eh, národními statistickými úřady a učinit národní vlády spoluzodpovědné za zajištění důvěryhodnosti statistik. To je ten nový nástroj, kterému říkáme Commitments on Confidence. A to samé se samozřejmě týká i Eurostatu. Eh, komise již podnikla řadu důležitých kroků pro posílení eh, zprávy statistik a zavezla, zavedla eh, ve svém nedávném rozhodnutí o Eurostatu několik nových důležitých prvků, eh, což je třeba vnímat jako závazek komise vůči eh, důvěře v evropskou statistiku. Pokud jde o modernizaci, my si myslíme, že je důležité zpřístupnit administrativní zdroje, to je jeden z předpokladů pro efektivitu a e, z předpokladů pro snižování administrativní zátěže. Návrh komise představuje velmi jemně vyváženou e, ambiciozní položku v rámci současné působnosti smluv. Podle našeho tento, e, názoru tento návrh zachází až na nejzasší přípustnou mez, přičemž zachovává vlastnictví jednotlivých prvků tohoto systému a také partnerství v rámci systému celoevropského. Eh, chci vás informovat o tom, že jednání v radě jsou dosti pokročilá a eh, téměř všechny naše návrhy se potýkají se značným odporem ze strany členských států. Dokonce je zde riziko určitého oslabení některých ustanovení a tím pádem komise spoléhá na konstruktivní podporu, jako obvykle z vaší strany. A nakonec chci hovořit o mm, úrovni ambicí, o kterých hovořil eh, pan zpravodaj. Komise si dělá určité obavy o nerealistická očekávání a děláme si obavy o riziko jakéhosi přetížení těchto jednání požadavky, které by vyžadovaly institucionální změny a reformy, které mohou jít nad rámec současných smluv. Chápeme a dovolte mi zdůraznit, plně sdílíme vaši vizi vytvořit silný, nezávislý, efektivní evropský statistický systém, který bude splňovat neustále se zvyšující potřeby a poptávky po statistických informacích a bude splňovat eh, všechna očekávání, která eh, s kvalitou informací souvisí. Ovšem podle našeho názoru je potřeba, než něco takového navrhneme, eh, konkrétně reflektovat, co to vlastně znamená, musíme najít správnou rovnováhu a zaujmout komplexní přístup, tak abychom mohli zároveň provádět reformy na evropské i národních úrovních. Pokud se nám podaří zachovat eh, ambice návrhu komise, samozřejmě s přihlédnutím eh, k pozměněním, k pozměňovacím návrhům ze strany vašeho výboru. Bude to velký úspěch, na který pak můžeme navázat, na kterém pak můžeme stavět další součást našich reform a dlouhodobou politiku v oblasti statistických služeb pro Evropskou unii. Děkuji vám za pozornost. Thank you, uh, Mr. Děkuji vám. Děkuji za tyto velice důležité připomínky, my jsme si je zaznamenali. Jinak zpráva chce samozřejmě zajít dál, než to, co od nás v této chvíli očekává smlouva. Nicméně, když mluvíme o nezávislosti, tak musíme mít neustále na paměti, že třeba, abychom toto také převedli do rekrutmentu a do metodologie. A Filip Lambert řekl, neřekl to tady přesně těmito slovy, ale v podstatě říkal, že by nechtěl důvěřovat takovýmto zcela nezávislým institucím, které se nemusí nikomu zodpovídat. S tím souhlasíme. My jen říkáme, že nemají se zodpovídat vládám, ale parlamentu. A čím lépe znáte oblast statistik, statistiky, a když si projdete všechno tu legislativu, která se týká hospodářské zprávy tady v parlamentu, six-pack, two-pack, potom ty bodové tabulky, tak v podstatě už jsme zavedli tolik různých sankcí, podstatě pověsíme zemi jen na základě nějakého statistického údaje. Třeba o deficitu. A pak si v této chvíli si uvědomíte, jak, jak bych to řekl, jak, jak nejisté to je, že, že prostě není 100% jisté, že statistika je úplně ta nejlepší metodologie, metodologie nejlepší způsob, jak věci posuzovat. Takže je opravdu velmi důležité neponechávat statistickému úřadu přílišnou volnost. Já vím, že to má své výhody, protože uživatelé chtějí včasnost. Jenomže včasnost, rychlost znamená předběžné údaje, které mohou být jak objektivní, tak subjektivní. Když mají ty údaje být jen pro informaci, tak se samozřejmě může počkat a potom budou ty údaje opraveny, jenomže údaje, které mluví o překročení 3% deficitu a sankce, které na toto reagují, když se pak zjistí, že to vlastně nebyla úplně správná čísla, že to ještě musí být celé zrevidováno. Je velmi důležité, aby ti, kdo vedou statistický úřad, byli důvěryhodní. Musí mít takovou auru vůdce takovéto instituce. A mnoho z nich ji opravdu má, ale měli bychom zajistit, aby to bylo všechno, to byly všechno takové osoby, protože ten dopad statistických výsledků na vlády, na sankce, které jsou uvalovány na země, jsou opravdu obrovské. Takže je to, není to jen otázka toho řeckého případu, ale v skutečnosti, že legislátor si prostě řekne, že deficit je deficit a hotovo, že, na tom, že se na tom nedá nic změnit, že to prostě tak je a my víme, že ne. Jediné, co můžeme udělat, je zlepšit kvalitu vytváření statistik tím, že zlepšíme kvalitu té instituce jako takové a lidí, kteří v ní pracují. Myslím, že to je vše, co k tomu mohu na závěr říci. Teď se podíváme na další bod. Teď se podíváme ještě vlastně na časový harmonogram. Takže 14.11. to je lhůta pro pozměňovací návrhy, bude se o nich jednat 3. prosince a hlasovat tady na výboru se bude 17. prosince také. Na plenárce pravděpodobně v březnu příštího roku. Co se týká příštího zasedání, tak to bude v pondělí 12. listopadu a ve čtvrtek 15. listopadu. Téhož týdne tedy. Děkuji vám a tímto končíme.